orgány. Odpovídající orgány Řecké republiky se na mě obrátili se žádostí o zrušení imunity Manolise Kefologianise. V souladu s jednacím řádem bylo toto před